k některým našich, našim programům a že se nám také daří liberalizovat dále vizový režim, ale bude záležet na Ukrajině, jestli další kroky podnikne ona. Děkuji. Paní kolegyně Kolarské Bobiňské, nyní se dostáváme ke postupu ke HDI, ale vidím, že kolega Svoboda už patří k zapsaným řečníkům od začátku diskuse byl tady, to je více než jsme se obávali, ale méně než bychom mohli očekávat. Takže jako první spontánní řečník je kolega Kozlovsky. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové,